Ladies and gentlemen, uh, good... Dámy a pánové, dobrý den, prosím, posaďte se a zahájíme druhou část našeho dnešního jednání. Budeme pokračovat v pořadu jednání, který byl přijat včera. Teď nastal čas na diskusi o boji proti piráctví v Africe. Vítám zde tři panelisty, pana eh, Andriána van der Mera, tedy zatím v jeho nepřítomnosti. A už je zde. Výborně, takže vítáme i vás. Prosím, posaďte se u nás. Takže vítám tři panelisty, První je pan Ellen Cole z UNODC. Je z regionálního odboru pro nadnárodní organizovaný zločin. Specializuje se na východní Afriku. Za druhé je to pan eh, Markus Huben který zde zastupuje SVČ a konkrétně kontaktní skupinu pro piráctví. A za třetí je to pan Adrian van der Meer z Evropské komise. Za prvé dám slovo panu Koulovi, který nám představí toto téma na našem pořadu jednání. Pane Koule, máte slovo. Děkuji. Za slovo i za pozvání a možnost vystoupit před Evropským parlamentem, abych prezentoval práci UN, UNODC. Kancelář pro drogy a trestné činy eh, se angažuje v boji proti piráctví, původně to tedy bylo somálské piráctví, a to už od roku 2009. Tato akce se pak charakterizuje na všech úrovních eh, úzkou spoluprací s Evropskou unii ve všech jejich částech. UNODC je součástí našeho generálního sekretariátu. Jsme zvláštní organizace s mandátem řešit otázky drog, trestných činů, korupce a terorismu. Já se konkrétně soustředím na nadnárodní trestné činy páchané na moři. Asi nejlepší způsob, jak popsat stávající situaci a naši spolupráci s EU, bude, abych eh, probral jednotlivé eh, věci, na které se soustředíme, jak na západním, tak východním pobřeží Afriky. Za prvé bych rád eh, zdůraznil, že od roku 2009 úzce spolupracujeme s námořními silami EU. Je to vysoce efektivní mise v Indickém oceánu a spolupracujeme skutečně velmi úzce. Naše práce spočívá například v tom, že vypracováváme různé eh, zkušební sektory kolem Seychelles, v Tanzánii, v Mauretánii a jinde, aby se zajistilo, že eh, budeme mít k dispozici lokality, kde můžeme předávat piráty, které, kteří jsou zadrženi na moři k eh, řádnému procesu. Tady spolupracujeme s Neforem a ten celý mechanismus vypadá tak, že v podstatě námořní síly EU v minulosti do těchto čtyř lokalit jak si dovážejí podezřelé lidi z piráctví a zajistí se jim eh, spravedlivý proces a řádné zacházení právě v těchto lokalitách. To je práce, kterou podporoval od roku 2009 nástroj pro stabilitu. Naše kancelář tento nástroj využívala v Keni, na Mauriciu i na Seychelách. Měl bych asi zdůraznit, že výzva v tom, aby mladý podezřelý eh, somálský pirát byl převezen do nějakého státu, kde mu bude nabídnuto řádné zacházení podle mezinárodních standardů, které sdílí jak EU, tak OSN, je výzva velká. A bez tohoto nástroje pro stabilitu by nebylo možné toto zajistit. Tím pádem bych nemohl dnes před tímto parlamentem říci, že všechny ty transferovaní eh, zadržení měli eh, řádný proces a bylo s nimi zacházeno náležitě. Eh, práce tohoto nástroje pak byla nahrazena programem MACE v Indickém oceánu, který zajišťuje, že těchto státech a ještě v jiných státech, které, které s námi spolupracují, bude posílen eh, trestní systém, tak aby se zajistilo, že eh, lze bojovat proti pirátství a jiným druhům kriminality. V Somálsku úzce spolupracujeme s eh, Ukapnesta. Nesta, což je program, který se zaměřuje hlavně na výcvik personálu a my se zaměřujeme spíše na dlouhodobý mentoring v přístavních oblastech a zajištění potřebného vybavení, aby příslušné úřady mohly provádět svou činnost. No a nakonec bych rád zmínil ještě kontaktní skupinu pro piráctví u somalského pobřeží, což je modelem, může to být vlastně vzorem pro mezinárodní spolupráci mezi průmyslem a veřejným sektorem při řešení podobných eh, trestných činů. Vím, že pan Huben o tom pak bude hovořit detailněji. Z našeho hlediska jsme podporovali zejména tamní eh, právní pracovní skupinu a parlament jistě bude zajímat, že eh, na tomto fóru došlo k velmi inovativní právní práci, včetně mimo jiné zajištění potřebných, eh, potřebných podmínek pro převoz somalských pirátů z válečných lodí k soudu v jednotlivých státech. Řešili jsme otázky transferu lidí, které považujeme za nezletilé nebo kteří jsou pravděpodobně nezletilí a jakým způsobem se s nimi zachází. Eh, otázky transferu vězni, do věznic v Somálsku, eh, které vystavila OC, eh, naše kancelář a které i spravuje. A také řešíme otázky soukromně najímaného bezpečnostního personálu a pravidel pro práci na moři. Tímto se také velmi intenzivně zabýváme. Co se týká západní Afriky, Eh, tady to je v podstatě problém spíš ozbrojeného loupežného přepadení, spíš než piráctví. UNODC ehm, se eh, zde angažuje jaksi úžej, zabýváme se právním rámcem a konkrétně školíme pobřežní stráž, policii a eh, další podobné služby ehm, společně s Europolem, ale Europol se zaměřuje spíše na pozemní síly stejného druhu. Na západě Afriky čelíme právním režimům, které v podstatě tyto otázky, otázky tohoto trestne, této trestné činnosti vůbec neřeší. A neřeší ani to, že je potřeba lépe komunikovat jak ty státy mezi sebou, tak státy versus nadnárodní organizace. Evropská unie a IMO zde eh, působí velice eh, významnou měrou. Pracujeme také v jihovýchodní Asii. Zde dochází v současnosti k největší incidenci piráctví, a to i větší než na západě a východě Afriky. Nedávno jsme se vrátili z Indonésie a Thajska, kde pracujeme na příslušném programu i pro tuto oblast. Je jasné, že ty obrovské částky, které získávají somálští piráti, podporuje jaksi ostatní podobné lidi jinde na světě, aby využívali stejných prostředků při vlastním se obohacování do budoucna. Dovolte mi sdělit vám toto. Nelze pochybovat o tom, že piráctví se může i na východě Afriky v podstatě okamžitě vrátit. Od posledního útoku uběhly nějaké dva a půl roku, ale podmínky, které existovaly v letech 2007 a 2008, kdy tento fenomen začal, trvají i nadále. Je v Somálsku celá řada mladých mužů, kteří mají přístup k zbraním a lodím a nemají zaměstnání. E, blízko pobřeží jezdí spousta lodí, celá řada rejdařských společností je ochotna platit výkupné a v, například v Puntlandu a v jižní středním Somálsku stále neplatí pravidla právního státu. Takže ty podmínky z roku 2007 a 2008 existují i dnes. Ovšem přitom dochází k um, výraznému poklesu počtu útoků v posledních nějakých 13 měsících. To je v důsledku kombinace efektivní eh, námořní spolupráce a eh, v důsledku používání soukromně najímaného bezpečnostního personálu a eh, změny praxe na lodích. Naši zaměstnanci působí v pěti lokalitách v Somálsku a od nich víme, že pokud ponížíme svou činnost v jakékoliv z těchto oblastí, tak se piráci okamžitě vrátí. No a nakonec ve východní Africe zatím je zadržováno dále 26 rukojmí z celkového počtu 750 před časem a před několika týdny se nám podařilo osvobodit čtyři další, eh, kteří byli v zajetí pět let. Jsou to jednotlivci, kteří skutečně za těch pět let hodně zkusili a jejich život se vlastně nikdy nevrátí do normálu. Takže 26 rukojmích je stále zadržováno v Somálsku a my máme zadržených 1400 eh, pirátů a podezřelých z piráctví, a to v 21 státech po celém světě. Doufám, že z této statistiky alespoň trošku uvidíte, jaké, jaká je úroveň angažovanosti eh, naší kanceláře v boji proti piráctví a eh, že podpora ze strany EU je obrovská, díky tomu můžeme pracovat. No ale i ten počet států, tedy těch 21 států po celém světě, tam najdeme mladé Somálce, kteří často Eh, eh, kteří často eh, sedí ve vězení na doživotí. Jak jsem říkal, na západě Afriky a v jihovýchní Ázii pirátství narůstá, ale vzhledem k tomu, že nenarůstá v oblasti Indického oceánu, nelze si myslet, že Indický oceán je bezpečný. například na východní Africe za posledních několik měsíců bylo na moři nalezeno více heroinu než na zemi za posledních 20 let. v Keni se konzumuje zhruba 2,5 tun ročně, ale neodvažujeme si odhadnout množství, které eh, jak si jenom prochází Keňou. Neodhadujeme, kolik lidí se celkem angažuje v pirátství a eh, kolik se z nich přesunulo k pašování zbraní, pašování drog a pašování lidí. Jsou to zkrátka kriminálníci, kteří využívají jakoukoliv příležitost. Podobné to je eh, v, na západě Afriky. V roce 2011 prošlo západní Afrikou množství kokainu za více než 2 miliardy dolarů a e, obchod s drogami na západě Afriky je opět tedy problém, který musíme řešit, protože většina z těch drog pak končí v Evropě. Doufám tedy, že v rámci času, který mi byl přidělen, jsem vám poskytl alespoň základní informace o piráctví v Indickém oceánu na východě, na západě Afriky a v jihovýchodní Asii. A doufám, že z toho také chápete, že si vážíme spolupráce s EU. Je to spolupráce tradiční, a je fakt, že v minulosti toto neprobíhalo podle tradičního mustru spolupráce EU a jednotlivých kanceláří OSN, ale tato spolupráce byla skutečně skvělá, doufejme, že bude pokračovat. Děkuji vám, pane Koule. Jsem si jistá, že pak během následné debaty budete mít víc času věci trošku rozvést a budete moci reagovat i na otázky poslanců a poslankyň zde ze sálu. A pak samozřejmě můžete hovořit i podrobněji. Teď dostává slovo pan Hogan. Madam Chair. Paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, děkuji vám za pozvání na toto zasedání, děkuji vám za to, že mohu hovořit o pirátství v Africe. Rád bych vám poskytl informace o organizaci a koordinaci mezinárodní reakce na pirátství, konkrétně o kontaktní skupině pro piráctví somálských břehů a o předsednictví eh, této skupiny, eh, které v roce 2014 měla Evropská unie. Kontaktní skupina spojuje všechny zúčastněné strany, ať už ze soukromého nebo veřejného sektoru, z civilního, veřej, eh, vojenského sektoru, kterých se piráctví v Somálsku dotýká. Je to jedinečný inkluzivní koncept, který se snaží tyto mezina, tento mezinárodní problém řešit skutečně komplexně. Kontaktní skupina funguje od roku 2009 a napomohla tomu, abychom dosáhli konkrétních a pozitivních výsledků. Je to umožněno především tím, abych citoval bývalého předsedu této skupiny, že Piráty nenávidí všichni. Žádná, žádný jiný úkol v rámci mezinárodní bezpečnosti se nesetkává s takto jednomyslným názorem. Kontaktní skupina eh, přijala eh, nezbykle otevřenou architekturu. To znamená, že vítá eh, všechny zodpovědné plodné aktéry, kteří jsou ochotni přispět k řešení piráctví, včetně národních vlád, mezinárodních regionálních organizací, nevládních organizací, včetně různých eh, sektorů námořního průmyslu a také zástupců soukromého sektoru. Kontaktní skupina je jedinečná v tom smyslu, že nemá žádnou formální strukturu, protokol, žádnou stav, eh, trvalou infrastrukturu a žádné režijní náklady. Nemá rozpočet, nemá sekretariát, nemá formální pravidla. Je to eh, orgán, který je dočasný, zaměřený na konkrétní otázky, je dobrovolný, to znamená, že je to orgán, který je velmi specifický, zaměřuje se na eh, piráctví v Somálsku a to umožňuje politickou spolupráci mezi různými aktéry, kteří by se z části vůbec nesetkali, kdyby neměli takto, eh, takovýto společný zájem. Kontaktní skupina spolupracuje se Spojenými národy, ale ne, nespadá pod ně. Kontaktní skupina dosahuje konkrétních výsledků. Napomohla tomu, že se ukončila beztrestnost pirátů v Indickém oceánu tím, že tedy umožnila právní postup, který eh, umožnil to, že podezřelé byli, podezřelí byli zajati, e, převezeni na Seychely a poté, co byli odsouzeni, tak se byli převezeni zpátky do Somálska. Kromě toho kontaktní skupina umožnila dobrovolné námořní operace e, ne v rámci těch stávajících, ale také mezi takzvanými nezávislými aktéry. Kontaktní skupina také sehrála velmi důležitou roli ve vytvoření konstruktivní spolupráce v rámci námořního průmyslu, e, usnadnila k informací, tak aby bylo možno e, odsuzovat piráty, e, subjekty, které piráty organizují a financují. Kromě toho kontaktní skupina přispěla k veřejné diplomacii a k obecnému povědomí mezi e, zranitelnou mládeží v Somálsku, tak aby se distancovali od aktivit pirátů. E, je možno konstatovat, že kontaktní skupina se těší politické legitimitě, protože přináší výsledky bez strukturální formálnosti. E, je to založeno na vzájemném zájmu a důvěře. Pokud spolupracujete pod určitou dobu, tak se vytváří pochopení a synergie. Spojené národy, především UNODC, Eh, je naším klíčovým partnerem. A já bych rád využil příležitosti a poděkoval eh, panu Alenu Koulovi z UNODC. Rád bych vyzdvihl jeho osobní zapojení a skvělou spolupráci, která nás spojila v eh, Indickém oceánu v mm, boji proti somálským pirátům. A nyní něco o tom předsednictví EU. Evropská unie byla přítomna již při vytvoření kontaktní skupiny. Účast EU prošla zajímavým vývojem. Na počátku Evropská unie měla statut pozorovatele v kontaktní skupině. Po, čty, po čtyřech letech eh, se ujala předsednictví. To bylo v lednu roku 2014. Pan Marčej Popovský, zástupce generálního tajemníka SVČ, byl jmenován předsedou eh, této kontaktní skupiny. Rád bych na tomto místě zdůraznil, že předsednictvím EU bylo společnou snahou SVČ Evropské komise. Rád bych eh, zmínil především eh, DG MOVE, DG DEVCO, EU eh, e Obsen, EU ISS, eh, delegaci EU v New Yorku, misi EUNAFOR, e operaci Atlanta a tak dále. To znamená, že my jsme tady vystupovali jako jednotná Evropská unie, ne jako SVČ. Rád bych tady ocenil veškerou pomoc, která se nám dostali, dostalo od ostatních kolegů z EU. Předsednictví EU v kontaktní skupině si stanovilo ambiciozní cíle. Za prvé, první cíl, e, můžeme to zkrátit jako 0-0, to znamená 0, 0 e, zajatých lodí, 0 zajatých námořníků. Za druhé, reforma a vylepšení struktury kontaktní skupiny tak aby ta kontaktní skupina byla více relevantní, fungovala e-, efektivněji z hlediska nákladů a byla řízena poptávkou. A konečně za třetí, třetí priorita dokumentace e, těch získaných poznatků, e, takže jsme chtěli dokumentovat co jsme dělali, jak jsme to dělali a jak to fungovalo. Evropská unie splnila takřka všechny cíle, které si pro své předsednictví eh, stanovila, protože v tuto chvíli není v rukou Pirátů žádná loď. V roce 2011 jich bylo 60 a také počet eh, námořníků klesl ze 732 v roce 2011, jak už to zaznělo, na 26 eh, v březnu roku 2015. Poslední skupina čtyř námořníků byla propuštěna teprve před měsícem, poté co tedy prožila pět let v zajetí. Pan Popov Evropský předseda za EU vyzvihl jejich odolnost, nezlomnost a morální sílu a vyzval k tomu, aby i zbývajících 26 eh, eh, námořníků bylo propuštěno. V březnu roku 2014 kontaktní skupina vytvořila takzvaný fond pro rodiny přeživších, eh, tak abychom mohli zaplatit lékařskou a sociální péči pro námořníky a jejich rodiny poté, co byli námořníci propuštěni. Pokud jde o restrukturalizaci eh, z kontaktní skupiny, tak eh, se Evropská unie snažila o to, aby se kontaktní skupina více řídila poptávkou. Počet pracovní skupin se snížil eh, z pěti na tři a kromě toho bylo vytvořeno takzvané právní fórum, kterému společně předsedá Portugalsko a Mauricius. Kromě toho byla vytvořena pravidla pro spolupředsednictví, tak aby se mohly eh, jednotlivé státy chopit eh, problémů a také jejich řešení. Aktivní role tady, roli tady hraje Komise pro Indický oceán, Japonsko, Mauricius, Seychelles a také Spojené arabské emiráty. Evropská unie se snaží dokumentovat získané poznatky tak, aby byly přístupné zástupcům akademické sféry, lidem z praxe a také politikům, tak, aby mohly být využity v jiných oblastech politiky a při řešení jiných mezinárodních komplexních problémů. Konzorcium získaných poznatků eh, tedy eh, má takovéto rozšíření poznatků umožnit, koordinují ho výzkumníci z Kardivské univerzity. E, v tuto chvíli provádí první fázi analýzy a já bych rád e, naznačil členům výboru, že e, se tedy vytvořila publikace pod dohledem Institutu pro bezpečnostní studie, která by vám mohla pomoci. Eh, a nyní tady o té velmi komplikované otázce takzvané oblasti vysokého rizika, která byla v Indickém oceánu vyhlášena. Na jedné straně je tu skupina zemí, například eh, Egypt, Indie, Pakistán, Saudská Arábie, Oman a Djibouti, které se snaží o revizi konceptu HRA. Na druhé straně je tu soukromý sektor, eh, především rejderství, která se snaží tedy zachovat současnou konfiguraci HRA zúčastněné strany tedy snaží, se snaží najít společný postup vpřed. Je na snadě, že rozhodnutí o změně HRA eh, je na průmyslu, eh, Nicméně i ostatní zúčastněné strany by eh, měly být zapojeny do nového konceptu. Pan Popovský, co by předseda eh, za EU, eh, tedy zorganizoval příslušné zasedání minulý pátek v Bruselu a jsme přesvědčeni, že brzy najdeme řešení této otázky v rámci kontextu kontaktní skupiny. Dámy a pánové, Právě jsem vychválil ctnosti té kontaktní skupiny pro piráctví. Je to eh, tedy model pro eh, reakci na krizi, který eh, musíme ještě dále sledovat. Myslím si, že Předsednictví EU bylo velmi významné, protože to bylo poprvé, kdy se předsednictví chopila organizace, ne národní vláda. A ještě je tu jedna věc, která je dokonce ještě důležitější. Kontaktní skupina je v podstatě modelem multilaterálním, který velmi dobře zapadá do kontextu EU. Kontaktní skupina tedy umožnila Evropské unii, aby se chopila mezinárodní odpovědnosti a ukázala svoji růči roli při koordinaci eh, velmi rozsáhlé a různorodé skupiny zúčastněných stran. Je to tím, že samotný charakter EU svědčí o významu mnohostranného přístupu. Je to tak říkají zapsáno v naší DNA. To znamená, že kombinovaná snaha 28 členských států přinese, přinese větší výsledky než e, suma a součet individuálních snah Eh, členských států. To znamená, že i kombinovaná snaha více než 80 členů kontaktní skupiny je eh, důležitější než součet snah individuálních. Děkuji vám za pozornost. No, děkuji panu Holbenovi. A nyní pan Fandemer, zástupce ředitelství DEVKO, zástupce Evropské komise. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, vážení kolegové, Rádi bychom vás informovali o e, celé řadě aktivit, které provádíme nebo začínáme provádět, e, nebo jsme prováděli v průběhu let e, v rámci boje proti piráctví. Za prvé bych rád upozornil na usnesení Evropského parlamentu z roku 2008, které bylo velice důležité pro nás, pro všechny, protože nabídlo takové hlavní směry pro práci na tomto problému. Ale ten text je stále aktuální. Rád bych eh, zmínil tuto iniciativu také proto, že je důležité vědět, kde se nacházejí plavidla a všímat si podezřelých aktivit, která by mohla znamenat výskyt piráctví. Za druhé bych rád řekl, že piráctví je vlastně na konci celého řetězu aktivit. Piráctví souvisí s organizovaným zločinem, to je něco, čemu bychom rádi předcházeli. prostřednictvím nasazení různých nástrojů, které budou fungovat zároveň a společně. Samozřejmě, když hovoříme o piráctví, musíme hovořit také o účinnosti naší rozvojové pomoci, o účinnosti snah boje proti chudobě, aktivizaci občanské společnosti a o dalších otázkách. Já tu zastupuji oddělení, které řeší bezpečnostní otázky. Moje informace se tedy budou týkat především toho, co jsme konkrétně udělali v boji proti pirátství a na to na základě nástroje, který nazýváme nástroj pro stabilitu. A my se všichni tady soustředujeme na dlouhodobý aspekt tohoto boje, tak abychom dali základ dlouhodobě fungujícím strukturám po celém světě, které by na různých místech přispívaly ke zvýšení bezpečnosti na mořích. Já se tedy zmíním o této problematice, samozřejmě má daleko víc aspektů, ale ty můžeme řešit jinde. Našimi hlavními principy, tedy nebo my se opíráme nejenom o to usnesení, které jsem a, eh, zmínil, ale také o ten takzvaný nástroj stability, který obsahuje určité priority a také o strategii na roky 2014 až 2020. A konečně se opíráme také o tzv. multiindikativní program na roky 2014 až 2017. Je evidentní, že my jako Evropská komise musíme plnit určité úkoly, které vyplývají z těchto dokumentů, včetně prosazení určitých rámcových regionálních politik. Například jedna z nich byla včera přijata k situaci eh, v Gvinejském zálivu a hovořila o nutnosti nastartovat boj proti pirácích v této oblasti. Několik indikativních čísel. v roce 2007 až 2013 jsme vynaložili na boj s pirátí 26 milionů a na období 2014 až 2020 plánujeme zhruba 16,5 milionů které, euro, které budou věnovány na boj s tímto jevem. Je důležité, aby naše iniciativy přinesly jasné výsledky, to se ukáže během střednědobého přeskumu, tedy období 2014 až 2017, kdy potom budeme tedy žádat o prodloužení financování na období 2018 až 2020 na základě tohoto přeskumu. A to je velice důležité, protože máme hned celou řadu priorit, které si vzájemně konkurují. Tím způsobem máme štěstí, a to proto, že ve východní Africe došlo k nastartování politického procesu, který se opírá o takzvané eh, usnesení z Djibouti, které bylo přijato loni. Eh, toto usnesení obsahuje základní kodex chování a umožnilo nám mimo jiné také založit regionální koordinační centrum se sídlem v Džibuti, prostřednictvím kterého pořádáme různá školení za přizvání zástupců členských států této, tohoto koordinačního centra a navíc tedy organizujeme i další semináře na téma právo a tak dále. Ve spolupráci s Interpolem také eh, provádíme program zaměřený na posílení úlohy bezpečnostních složek eh, v některých vybraných zemích, které tady by se měly víc eh, věnovat boji proti pirátství a také se soustředujeme obecně na oblast Indického oceánu. Zakládáme takzvaná společná centra na tomto pobřeží, kde jde především o sdílení informací a odbornou přípravu. A pro nás to samozřejmě znamená eh, možnost zjistit konkrétně, co se děje v této oblasti. Konečně, pokud jde o Ginejský záliv, já plně sdílím to, co tu řekli kolegové. Vidíme tady přesun těch aktivit z východní do západní Afriky především pokud jde o nezákonné odčerpávání paliva a ropy. A jak říkám, tedy byla uzavřena ta dohoda s Djibouti, která nám dává politický základ, který umožní zakládat regionální koordinační centra a spolupracovat dlouhodobě s experty, pořádat školení, odbornou přípravu, čili to je tedy zhruba takový přehled toho, co děláme v rámci toho nástroje pro stabilitu a mír. Ale, jak už jsem řekla, je to tedy e, nástroj, který je krátkodobý ve svém účinku a dlouhodobá politika je zaměřena na budování struktur a mobilizaci, tedy v boji proti pirátství, tím se zabývá také naše ředitelství TEFKO. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane, a nyní otvírám diskuzi. První pan Galer. Děkuji paní předsedkyně, vážení pánové. Děkuji za vaše prezentace. Počkám si, než si všichni nasadíte sluchátka. Já si myslím, že je velmi důležité aby se Evropská unie postavila této výzvě s použitím opravdu komplexních nástrojů a opatření. Na jedné straně je tedy třeba potírat eh, důvody, které vedou k výskytu piráctví v tomto regionu. A za druhé je samozřejmě v našem zájmu i obrana našich eh, obchodních flotil, které se plaví kolem východní a západní Afriky. A to všechno je třeba dělat v souvislosti a ve spolupráci s těmi, kdo také brání spole, tedy zájmy, které jsou z tohoto hlediska společné. Je třeba si uvědomit, že také jednotliví rejdaři a provozovatelé flotil jsou dobře propojení a i tedy jejich informačními kanály probíhá výměna informací. Já jsem například byl v kontaktu s jednou organizací, která funguje pod zkratkou OSIMF. A ta má své vlastní informátory a sítě. A umožňuje tedy informovat kapitány a vůbec členy té sítě o aktuální situaci. Mě by tedy zajímalo, jak to vlastně probíhá, jestli i tahle organizace eh, spadá do rozsahu vaší působnosti, eh, nebo zdali ji kontaktujete pouze v konkrétních případech. A vím také, že byl schválen akční plán pro řešení politické nestability v oblasti Guinejského zálivu. Došlo k tomu včera, ano, vy tady přikivujete a já bych tedy rád věděl, kdybyste mi rád věděl něco víc o konkrétním obsahu. Thank you. Děkuji, pana Gomáš. Paní Gomáš. Uh, thank you for... Děkuji za tyto prezentace, které byly užitečné, ale já myslím, že by tady měli být i zástupci armády. Především například ti, kteří byli zapojeni do operace Atalanta. Jejich zkušenosti by jistě byly velmi zajímavé a užitečné. A nám by to umožnilo lépe pochopit, jak to, tu věc transponovat do situace ve západní a Africe. Víte, všichni tady víme, že došlo vlastně k přesunu pirátských aktivit z východní do západní Afriky. Pokud jde o odborníky z akademické půdy, já jsem minulý týden byla na ostrově svatého Tomáše uprostřed Atlantiku. Účastnila jsem se semináře, který organizovala Královský institut eh, strategických studií. A tedy tématem tohoto semináře byl právě tedy rostoucí nárůst piráctví a s tím spojený, spojené trestné činnosti v oblasti západní Evropy. Patří sem tedy loupeže, obchod s drogami, obchod se zbraněmi. A co je ještě překvapivější, je, že do Pirátství je zapojena celá řada evropských podniků. Ano, říkám tedy, že celá řada evropských podniků, ať už jde o loďaře či jiné, jsou aktivně zapojeni do Pirátství. Například znám příklad švédské dopravní společnosti Stena Oil, která byla zodpovědná za plavidla již přepravovala plav, tedy uh, ropu odcizenou v Gvineji. K přečerpávání docházelo uh, v mezinárodních uh, mořských vodách. Docházelo tedy k přečerpávání z menších plavidel na tedy ta větší legitimní plavidla. Přičemž tato plavidla se plavila pod eh, malckou vlajkou. Nicméně tady eh, vyvinul se z toho mezinárodní případ, který je řešen eh, u soudu v Hamburgu, protože tedy vlastně velitel námořnictva toho malého ostrova svatého Tomáše se rozhodl zatknout kapitána té velké mezinárodní lodi a to znamená, že vlastně udělalo to, co bychom měli dělat my, ačkoliv tedy eh, tato malá ostrovní země má velmi omezené prostředky. Já si myslím, že tady máme tady eh, naši zodpovědnost, například na principu solidarity, se členy ACP. A mě by zajímalo, jak pomáháte takovým zemím, které by také chtěly bojovat s pirátím, ale v podstatě tady na to nemají prostředky. jakou podporu, jakou odbornou přípravu, či co jim vůbec můžete nabídnout. Například moje země, Portugalsko, má tady eh, dlouhodobé kontakty s ostrovem svatého Tomáše, ale to by měla eh, řešit i Evropská unie. Já za ten týden, kdy jsem na ostrově byla, jsem navštívila dva workshopy. Jeden organizovali Britové, druhý Američané. Nikde nebyl zástupce Evropské unie. Situace je vážná a ještě se zhoršuje a bude se zhoršovat. To nám ostatně řekli experti. A to i proto, že dojde k rozšíření Panamského kanálu, který bude brzy eh, otevřen. To přispěje tedy k nárůstu objemu provozu u západní Afriky ve Gnejském zálivu. A samozřejmě ten eh, kanál bude k dispozici nejenom pro legální obchod, ale také pro nelegální obchod. Ať už jde o obchod s drogami. Víte, že tedy pašeráci drog jsou stále, stále lépe vybaveni, nyní používají i ponorky. Čili nestačí říct, eh, vidíme, že situace se mění, musíme být také proaktivní. Musíme oslovit i jiné aktéry, kteří by nám mohli přesně říct, co se děje. A na základě toho potom Evropská unie rozhodne, jaké síly je třeba mobilizovat, samozřejmě ve spolupráci s OSN, s našimi regionálními partnery. Čili chci říct, že tedy nejenom, jak jste říkal vy, eh, ti soukromí aktéři mají své vlastní sítě a prostředky, ale já si myslím, že my bychom měli pomoci také tedy orgánů v zemích, které se chtějí také zapojit a bojovat proti pirátství. Jde o vyškolení jejich námořnictva, jde o využití našich prostor, našich základen, které máme například i v Evropě. Máme základny, které například byly pronajaty Američanům, kteří je nyní opouštějí a to všechno lze využít jako takové, jako třeba taková pozorovací místa nebo základny. Nebo máme například prostory na Kapverdách v Angole a v dalších zemích. To jsou země, které by se také jistě rádi, rádi zapojily. A bylo by také dobré, kdybychom nějak eh, koordinovali způsob, eh, jak jsou souzeni ti dopadení, aby to nebylo řešeno jenom podle soukromého práva. Čili já se chci zeptat expertů, jak vidíte tu problematiku stále rostoucího rizika v návaznosti na pirátství, tedy rizika nárůstu terorismu, což už je problém, který známe ze severní Afriky, z Mali, eh, z Nigérie, kde v podstatě hnutí Boko Haram jde také do značné míry o ropu. A já se tedy ptám, jak se připravujeme, jak hodláme být proaktivní jak budeme potírat eh, tento jev. Thank you, Mr. Děkuji vám. A ještě jedna věc, paní předsedkyně, když dovolíte. Když jsem psala zprávu o námořním rozměru e, společné obrané politiky, zjistila jsem, že EMSA, naše agentura, která sídlí v Lisabonu, která byla vytvořena za účelem zajištění bezpečnosti na moři. Co se týkalo tedy jaksi otázky spíše environmentálních eh, katastrof, měli kapacitu, ale neměli mandát vykonávat jak, jakékoliv podpůrné činnosti v kontextu operace Atalanta nebo čehokoliv jiného, kde bychom tedy řešili hrozby, jako je například piráctví a jiné. Oni to dělali, ale tím pádem působili mimo svůj mandát, což je komické, že ano. A chci se zeptat, zda se toto změnilo, nebo zda eh, už uznáváme, že tato agentura má tu kapacitu a právně tu kapacitu může využít a dát k dispozici své pracovníky a zdroje ostatním otázkám bezpečnosti. Děkuji, pan Kelam. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych eh, poděkoval za velice užitečné a komplexní shrnutí celé situace. Jak jste zmínili, základní podmínky od roku 2008 se nezměnily. Situace se zlepšila a upřímně, eh, to, co říkal pan Vandenmer, mě potěšilo do té míry, že Evropská unie působí přímo v terénu v Somálsku. Ale má otázka je UNODC a kontaktní skupinám. Samozřejmě provádí velice kvalitní činnost, co se týká spolupráce s EU. Eh, hlavním úkolem bylo identifikovat eh, kritické otázky a nalézt na ně odpovědi. Nicméně existuje také program, eh, zmiňuje se, že se musí komplexně plánovat na víceletá období. Poprosil bych vás, eh, abyste nám řekli, zda a kdy tento cíl splníte. Zmínilo se také, že ta mise OSN na poskytnutí ozbrojených bezpečnostních týmů na plavidla eh, bude provedena do praxe. A má otázka v souvislosti s tímto je. Máme spoustu antiteroristických týmů, bezpečnostních týmů a tak dále, které jsou již zaměstnány na palubě komerčních plavidel na základě bilaterálních dohod a nebo mm, jsou na palubě takzvaných antiteroristických zvláštních plavidel. Ale otázka je, jaký právní rámec pro toto máme. Můžete to, prosím, trošku rozvést, protože existence těchto týmů často působí problémy se sousedními státy, jako například Indie. Byl eh, jeden případ dvou Italů, kteří byli zadržováni v Indii, pak byl jeden přík, je, pak vlastně je ještě jeden případ otevřený, to je 14 estonských občanů a 6 britských občanů, kteří jsou zadržováni v Indii od října 2013, aniž by proti ním bylo formálně vzneseno obvinění nebo cokoliv jiného. Jsou to občané EU, kteří jsou tam zadrženi paní Mogherini se velice důrazně o tomto případu vyjadřuje. A chci se vás zeptat, jestli si myslíte, že je zapotřebí vypracovat jasnější rám, právní rámec pro tyto antiteroristické složky a zda bychom měli se více soustředit na hájení jejich práv jako práv občanů EU. Děkuji vám. Děkuji. Další otázky nevidím a e, proto bych se na něco zeptala já. Já chci zmínit téma e, západní Afriky a Guinejského zálivu. Navazuji tak na otázku pana Gálera, co se týká toho nedávného akčního plánu e, v této oblasti. Můžete nám, pánové, prosím, trošičku rozvést to, jaké jsou rozdíly oproti ostatním operacím v té operaci u západního afrického pobřeží a co bude potřeba od jednotlivých zúčastněných stran, aby ta operace byla úspěšná. Je zde jasné napojení nejen na piráctví, souhlasím, že piráctví je jaksi na konci toho celého řetězce. Takže zkrátka je zde napojení i na ostatní výzvy nebo nebezpečí, abych tak řekla. Řešíte toto téma také v souvislosti například s navyšováním činnosti různých radikálních nebo teroristických skupin, jako je Boko Haram a další? nebo eh, ISIS, Al-Qaida a, a tak dále a tak dále. Existuje jeden kanál, který vede z Venezuely do západní Afriky, to se týká obchodu s drogami a eh, jsem si jistá, že takovýchto kanálů je dále celá řada a týkají se různých oblastí organizovaného zločinu. Co bychom měli dělat? jakým způsobem máme spolupracovat, abychom tyto problémy řešili co nejefektivněji. Děkuji. Uh, uh, Děkuji vám za otázky. Jsou to otázky velice zajímavé. Co se týká nejprve tedy otázek spolupráce. Je pravda, že spolupráce mezi jednotlivými armádami, průmyslem, Evropskou unii a jednotlivými orgány OSN je daleko užší než kdy v minulosti, což je, myslím, důsledkem efektivity práce kom, ko, kontaktní skupiny a kvalitních mechanismů, které zde máme pro spolupráci námořních sil. Takže e, průmysl i vojenský sektor bezprecedentně spolupracují v námořní činnosti a jednoznačně platí i to, to se týkalo původně jenom východní Afriky, že zde vidíme jaksi divergenci v oblasti námořního zločinu, navyšuje se obchod s heroinem, obchod s lidmi a to indikuje, že ti, kteří na tom nejvíc vydělávají, nejsou ti jednotlivci, kteří sedí ve vězení na Seychelách v Kenii a někde jinde ti bosové tohoto, této oblasti trestného činu diverzifikovali do jiných oblastí. Vezměme si heroin. E, například je to kvůli válce v Sýrii a e, kvůli e, navýšeným, navýšené činnosti bezpečnostních složek ve střední Asii. To jsou důvody, proč se více využívá tento jižní kanál. Takže je to skutečně obrovský posun v tom, jakým způsobem dochází k zločinu na moři. A e, v podstatě ta oblast více než 12 námořních mil od jakéhokoliv pobřeží podléhá jen velmi malému počtu e, jakýchkoliv právní úprav, takže e, tam to je vždy, tam je trestný čin vždy snazší. V usnesení OS, Rady OSN 2129 se poukazuje na propojení nadnárodního trestného činu a, a terorismu. Jasně se říká, že například eh, Taliban významným způsobem vydělává na obchodu s heroinem v oblasti Indického oceánu. Eh, jasně se říká, že Al-Shabaab se eh, financuje například obchodem z koksu, koksu z Afriky do Asie. Požádali jsme také o komplexnější plánování pro oblast Somálska. E, to probíhá v rámci kompaktního mechanismu, na kterém spolupracuje i EU, což je mechanismus velice efektivní a slouží ke koordinaci e, a za další, další spolupráce to je velká výzva, ale co se týká právního základu, já nejsem tedy námořní právník, Jde hlavně o otázku zodpovědnosti státu vlajky. Za posledních 15 let vidíme eh, nárůst těch takzvaných flags of convenience, to znamená vlajky podle účelnosti, eh, přičemž to jsou plavidla, která nesou vlajku, ale členský stát dané vlajky nenese vůbec žádnou odpovědnost za to, co se na palubě plavidla děje. Eh, Pakliže dojde k útoku pirátu, tak řešíme otázky, jako je Eh, zajímání rukojmí, ozbrojený konflikt na palubě a tak dále. Ovšem z našich zkušeností tyto státy vlajky podle účelnosti vlastně vůbec žádnou roli eh, v těchto procesech nehrají ani hrát vlastně nechtějí. Nechtějí se účastnit ani vyjednávání o rukojmích, ani případné reakce na pirátské útoky a v podstatě delegují eh, svou odpovědnost na mezinárodní loďstva, jako je například loďstvo EU. A to je problém, to je dlouhodobý problém pro celý radarský průmysl, aby ti, kteří jaksi neposkytují sami prvotřídní služby, je neočekávali pouze od ostatních tedy. Pravidla státu vlajky to stále platí, ovšem máme zde celou řadu plavidel s vlajkou jaksi podle účelnosti a tím pádem ta loď je na moři v podstatě sama za sebe a nemůže čekat žádnou podporu ze strany státu vlajky. UNODC eh, je vůdčím subjektem v přípravě bezpečnostního personálu a eh, i v otázce tzv. plovoucích armád, což jsou v podstatě plavidla na moři, která jsou plná pozuby ozbrojených bojovníků, kteří mají sloužit jako jakási nájemná bezpečnostní síla. Eh, ale k tomu jsem přesvědčen se vyjádří ostatní panelisté. Děkuji za pozornost. Thank you. I... Děkuji. Naprosto s vámi souhlasím pokud jde o ty vlajky. Je to otázka, o kterou se také zajímám, to znamená, že s vámi naprosto souhlasím. A nyní má slovo pan Houben. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych doplnil Alana a odpověděl bych na otázky, které tu zatím zmíněny nebyly. Nejprve to, co říkal pan Gáler, to znamená tok informací. v rámci komerčního rejdařství. Možná, že víte, že součástí eh, operace Atalanty, tady bylo Centrum pro západní Afriku. Je to informační centrum, rejdařský průmysl, dříve než ta loď odjede, může tedy eh, oznámit, kudy pojede v rámci eh, toho rizikového Eh, prostoru a naopak tedy eh, majitelé lodí získají díky tomuto centru informace o tom, kde taková riziková místa jsou. Kromě toho jsou tu dvě centra, která nabízejí podobné služby. Za prvé tedy eh, Centrum Mezinárodní námořní organizace a centrum Velké Británie, které má tedy e, širší oblast působnosti. To třetí centrum je těsněji spjato s Atalantou a s daným regionem. E, politická otázka, na kterou musí odpovědět členské státy, je tato. Pokud tady budou revidovat mandát a možná, možné ukončení operace Atalanta, jestli tedy i toto centrum pro námořní bezpečnost v e, africkém rohu by mělo také skončit tuto chvíli to vypadá tak, že služby, které tedy e, nabízí to centrum e, je, jsou tedy velmi hodnotné, to znamená, že e, mandát tohoto centra by měl být prodloužen a měl by být rozšířen také na Gvinejský záliv respektive na všech na moře. To znamená, že to je konkrétní otázka, na kterou musí ve své revizi odpovědět členské státy. Vy jste tedy dostali informaci o tom, že průmyslové podniky, tedy nebo průmysl vytváří svá vlastní centra v Gvinejském zálivu. My jsme zjistili, že pokud jde o rejdarský průmysl, tak jde spíše o důvěru. Oni nejsou hned ochotni sdílet informace o GPS poloze svých eh, lodí. Jakmile by se to tedy zveřejnilo nebo eh, vyvěsilo na internet, tak by to eh, mohlo být problematické. To znamená, že oni takové informace eh, poskytují pouze eh, s výhradami. To znamená, že je to otázka důvěry. Jestli jsem to pochopil správně mm, z kontaktu s, průmysl, s průmyslem, s průmyslovými podniky, tak ta důvěra zatím není naprosto jasná, není e, zaručená, pokud jde konkrétně o centra v Gvinejském zálivu. Je to dlouhodobý projekt, který tedy musíme vytvářet než tady to bude eh, vytvořen vztah založený na důvěře. A nyní ty otázky, které položila paní Gomeš. Ten všeobecný nepokoj, zmatek, eh, ke kterému došlo v rámci loděřského průmyslu, já bych eh, tady zmínil Eh, pojem jednoho amerického romanopisce, který hovoří o moři bez zákonu. Jde o to, že eh, to, ten námořní pro, prostor není předmětem žádných právních pravidel. Eh, jsme svědky toho, že ty úkoly, kterým čelíme, se navzájem ještě stěžují, zintenzivňují a je to nejvíce akutní tehdy, když jsme svědky možného propojení pirátství, námořního zločinu a terorismu. Já si myslím, že právě toto je záležitost, která jak z hlediska zpravodajských služeb, z hlediska bezpečnosti a strategického hlediska musí být velmi bedlivě sledována. A v tomto ohledu eh, se vrátím eh, ke kontaktní skupině. My jsme se tedy zvlášť zaměřovali na informační toky v rámci piráctví a snažili jsme se e, tedy identifikovat ty mozky, které jsou za organizacemi na lidi, kteří e, mají sídlo například v Dubaji, e, vydělávají na tom hodně peněz a financují takové podniky. To znamená, že se snažíme propojit tyto informace. Snažíme se nalézt stát, který je ochoten učinit z toho soudní případ. Já si myslím, že to je tedy velmi důležitý recept na úspěch a na to, abychom e, to posunuli směrem vpřed. A určitě je možno to napodobit i v jiných oblastech. Paní Gomeš zmínila Encu, to znamená Eh, Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost. Já eh, bych eh, k tomu doplnil i satelitní centrum. Myslím si, že tato otázka zapadá do kontextu provádění akčního plánu v rámci Evropské námořní strategie, protože tento akční plán identifikoval to, jak tedy fungují různé vztahy, jakým způsobem Evropská agentura může pomoci, eh, jak může více pomoci evropským misím a jak je možno ji také eh, rozšířit. Nicméně v ideálním případě bychom přitom měli použít eh, vhodné postupy a je otázka, jestli je tady potřeba měnit oficiální mandát agentury. My jsme ty potřeby identifikovali, hovoříme o tom, ještě se to vyžádá nějakou dobu, nicméně eh, je to tedy přesvědčivé, je přesvědčivé to, že by se měl tedy rozšířit mandát této agentury pan Kelam. Hovořil o víceletém komplexním plánu. Já naprosto souhlasím s tím, že to je ten svatý grál. Nicméně pokud si uvědomíme, že pracujeme v mezinárodním vícestraném prostředí, kde jsou zástupci veřejných orgánů, národních vlád, mezinárodních organizací, ale také zástupci veřejného sektoru, tak je takovýto cíl je jen těžko dosažitelný a nikdy tu nebude jediný orgán, který bude zodpovědný za toto víceleté plánování. To znamená, že jediná věc, a to je ta druhá nejlepší možnost, které se můžeme chopit. Jde o to, abychom tedy dosáhli viditelnost transparentnost toho, co všechny zúčastněné strany dělají. E, můžeme tak učinit pouze na dobrovolném základě a já jsem se tedy o to snažil ve svém příspěvku. Snažil jsem se vám představit fungování dobrovolné kontaktní skupině, proto, skupiny, protože díky tomu můžeme spojit e, to vědění a poskytnout odpověď na tento velmi komplexní problém. Děkuji. Děkuji a nyní pan van den Mer. Děkuji. A děkuji za tyto otázky, které zasazují celou problematiku do širšího kontextu. O to jsme se pokoušeli i v rámci akčního plánu pro Guinejský záliv, který byl včera přijat na úrovni rady. Máme tady také jeho autorku, paní Patricia Davis. Tento dokument vypracovala. A je naprosto evidentní, že v tomto akčním plánu v rámci této strategie se poprvé setkáváme s aplikací komplexního přístupu eh, v rámci naší vnější politiky vůči jednomu regionu. A to se týká všech těch problémů, o kterých jsme tu hovořili. Boj s terorismem, zvýšení bezpečnosti na moří a tedy šíření zákona, vlády zákona a pořádku. Dodržování principů lidských práv a tak dále. A také tím zdůrazňujeme potřebu přispět i trvale udržitelným způsobem k hospodářskému rozvoji zemí na pobřeží. I to může přispět k bezpečnosti na mořích. Tento dokument tedy propojuje nejen rozvojovou pomoc, problematiku prevence konfliktu a tak dále, ale také tedy například použití nástroje pro stabilitu a mír. Plán dále identifikuje aktivity, které jsou třeba, včetně posílení armádní přítomnosti a aktivit na moři. A také tedy aktivity zaměřené na posílení hospodářského vývoje, zlepšení hospodářské situace obyvatele pobřežních států, to zahrnuje i problematiku mezinárodní spolupráce a tak dále. Paní předsedkyně, každý den se setkáváme s tím, že musíme volit mezi různými konkurujícími si prioritami. V mém, přírodě, v mém případě to není jiné. Bojujeme s organizovaným zločinem, bojujeme s terorismem, zároveň chybí klíčová infrastruktura. To znamená, že tedy my se zabýváme bezpečností na moři i z pohledu ochrany našich klíčových infrastruktur. Je naprosto zásadní, aby plavidla Evropské unie se mohla plavit po bezpečných trasách. A je evidentní, že tedy máme co dočinění s operacemi ve velkém měřítku, ať už jde o pašování kokainu, heroinu nebo organizované piráctví. A pro nás je důležité mít k dispozici struktury, které nám umožní tyto problémy řešit i v rámci boje proti organizovanému zločinu. Je tedy zásadní, abychom posílili schopnost samozprávy v eh, konkrétních zemích a naučili se tedy spolupracovat s nimi nejenom na tom mezinárodním poli, ale také vedli tyto země k tomu, aby spolupracovali mezi sebou. Je tedy eh, potřeba, aby eh, spolu takto spolupracovali jejich orgány, aby docházelo k přeshraniční spolupráci. A já si myslím, že je důležité, abychom z dlouhodobého hlediska nasadili všechny potřebné nástroje v těchto zemích, které by pomohly bojovat s tím, čemu já říkám negativní dopady globalizace v těchto zemích. O to se už teď snažíme. Jestli je to jednoduché, no není. Občas se potýkáme s velkými problémy při hledání vhodných partnerů, tam, kde chceme tedy založit nějaké kontaktní místo, které by nám umožnilo spolupracovat s regionálními organizacemi a aktéry. To je jak zmíněno jako jedna z priorit také toho akčního plánu pro Gvinejský záliv. Musíme spolupracovat také s organizacemi jako je ECOVAS a nebo ECAS ti jsou pro nás také velmi důležitými partnery, vzhledem k tomu, že je problém eh, v takové měřítku, že ji nelze eh, řešit na národním základě. Vy jste tu zmínili kokain. Přesně o to se snažíme. Snažíme se tedy eh, vlastně sledovat celou tu trasu kokainu od okamžiku, kdy je vyprodukován v Latinské Americe a pak dopravován po moři kolem západní Afriky. Například tedy eh, orgánů v západní Africe se snažíme podnítit místní policejní složky k přeshraniční spolupráci, podobně jako například u nás funguje Interpol. To jsou všechno nástroje, které mohou pomoci s potíráním organizované trestné činnosti, ale opakuje zásadní je tedy mít k dispozici klíčové infrastruktury, mít k dispozici vyškolené, vyškolený personál a následně také se zabývat problematikou postihu a, a řád, práva na řádný soudní proces. Jinými slovy, potřebujeme mít tedy ty krizové nástroje, rozvojovou pomoc, ale pracujeme tedy i tímto směrem a já doufám, že budeme úspěšní. My samozřejmě také spolupracujeme se soukromým sektorem. Víme, že tedy toto odvětví má své vlastní kanály, ale to, jak si samo o sobě jako řešení nestačí. Především země, který se tento problém dotýká, jak se ty země na místě, se musí naučit spolupracovat a bojovat s tímto jevem. Tím se také vyhneme zdvojování určitých aktivit a práce. Tím se tedy zabýváme, snažíme se financovat iniciativy, například tedy to centrum v Abu Dhabi nebo iniciativa G-Serve, která se rozbíhá v Ženevě kdy se snažíme to spojit i se snahou a v rámci, snahami v rámci boje proti terorismu. A protože i piráctví patří vlastně mezi extremistické jevy. A tady samozřejmě hodláme spolupracovat i s vámi. My jsme zorganizovali takové setkání mezi zástupci Europarlamentu a zástupci těchto afrických zemí na Maltě, kde měli možnost si promluvit o tom, co se už v této věci děje, co je potřeba a jak posílit bezpečnostní situaci. Děkuji. Děkuji, pánové, a zeptám se, jestli má ještě někdo nějaké otázky. Pokud ne, mohu uzavřít toto dvoudenní jednání výboru pro bezpečnost a obranu, od výboru pro bezpečnost a obranu. A děkuji našim panelistům za opravdu komplexní a mimořádně zajímavá vystoupení. My budeme nadále sledovat vývoj celé situace. Příští zasedání bude také věnováno tomuto tématu. A to ještě někdy v průběhu tohoto roku. A možná tedy eh, se nám podaří zapojit více i soukromý sektor. Bylo by dobré znát eh, názor představitelů soukromého sektoru, eh, zástupců obchodních flotil evropských zemí. Pro něž je to také velmi důležité téma, tím se tedy vracím k té připomínce pana Koula o tom, jak nezbytné je vyjasnit si právní situace, právní postavení obchodních flotil. V tuto chvíli stav těchto flotil nám neumožňuje, nebo tedy statut těchto flotil neumožňuje efektivně bojovat proti všem těmto výzvám. Takže já vám všem velmi děkuji. A můžeme také, myslím, pokratovat vnější služby a dalším institucím ke všem aktivitám, které vedly k osvobození rukojmích. Já myslím, že je nezbytné podporovat všechny aktivity, které jsou zaměřené na osvobození i těch zbývajících 26 rukojmích. A výbor pro bezpečnost a obranu zcela jistě vyjádří svou podporu všem agenturám a institucím Evropské unie, které se tímto zabývají. Děkuji, pánové. Příští zasedání je 24. března. Toto zasedání tímto končí.